Dear colleagues, it is, uh... Kolegové, je čas začít. A máme eh, teď eh, velmi důležitý bod programu bod, který čeká mnoho evropských občanů. Na našem programu je to bod číslo 13 a nazývá se Výměna názoru s Evropskou komisí o návrhu nařízení komise, kterým se mění nařízení ES číslo 692 z roku 2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel Euro 6. Jak víte, o tom jsme se bavili už na předchozích zasedáních a centrem problematiky je měření emisí eh, podle eh, skutečných provozních podmínek a je to něco, co by si komise přala eh, již přijmout někdy v roce 2016. Nicméně jsou novinky, slyšeli jsme o věcech, jako je conformity factor, což nám snad bude vysvětleno ze strany komise. A já se domnívám, že my můžeme začít tím, že dáme slovo zástupci komise, který nám vysvětlí nové návrhy. Poté bude následovat debata a zřejmě tedy eh, se objeví pár otázek. Takže já nyní dávám slovo komisi. A sice je to pan Koseků, který je ředitel. A já mu tedy dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že nyní máme eh, příležitost tady prezentovat výsledek hlasování na technickém výboru, eh, který, které se konalo 28. října. Je to příklad, který dokazuje, že komise jedná velmi rozhodně a to i ve velmi těžkém kontextu. Na hlasování 28. října v podstatě završilo práci, která trvala několik let o novém testování v rámci mandátu, který byl svěřen komisi spoluzákonodárci eh, pro normy Euro 6 a to za reálných podmínek RDE. Chci jenom připomenout, eh, že eh, limity emisí dusičnanů byly v roce 2010 výrazně sníženy, protože mezi v těchto letech normy předpokládaly snížení ze 120 na 80 mg. V tomto okamžiku dýzlové motory eh, vypouštějí čtyřikrát větší množství emisí zarálných podmínek, než jsou stanovené normy. A z tohoto důvodu komise navrhuje zmodernizovat způsob, jakým se emise měří, aby se zohlednilo množství emisí za reálných jízdních podmínek. A proto se mu říkají testy RDE. Je to, eh, proto teď doplňuje laboratorní měření, snaží se zohlednit reálné jízdní podmínky a emise, eh, emise oxidu dusíku. Tím eh, se snažíme omezit eh, riziko manipulace testů, jak víme, že eh, k tomu v úplném období docházelo. Evropa je tímto jediným regionem, který se snaží zavést takto přísné testování. Nové testování tedy bylo předloženo technickým výborem květnu 2015, nebo platí od roku 2016, ale ještě pořád nebude mít dopad na homologaci vozidel, to proto, že se to bude v zásadě používat proto, aby se zjistilo, jakým způsobem bude fungovat eh, tento nový režim. Prakticky by to mělo být účinné, tedy dopad na ta vozidla, tím, že budou stanoveny nepřekročitelné normy NTE, eh, a o tom se tedy teď hlasovalo v říjnu, a na základě toho bude moci být překročeno ke schválení eh, těchto testů po té, co to také projedná Rada a parlament. Od roku 2016 by potom eh, měly být vysnovány tyto stropy a ty budou klíčové pro schválení homologaci vozidel uvedení na trh a od 1. září 2019 by se to mělo stavat na všechna vozidla, která jsou uvedena na trh v Evropské unii. Eh, v tom období 2017 až 2019 eh, bude referenční Ehm, hodnota 110, pardon, 1, 50% a postupně se eh, to bude snižovat eh, pro všechna vozidla. My jsme na to přistoupili, na tento nový systém, abychom reflektovali technická omezení, eh, která s tím budou souviset u dieselových motorů. Je pravda, že původně jsme plánovali výraznější snížení, nicméně se ukázalo, že bude potřeba Eh, se dohodnout na kompromis, abychom co nejrychleji mohli zavést tento přísnější režim kontrol, což je pro nás prioritou. Že bez této dohody by to byl ten současný systém a ten současný systém testování, který by platil i nadále. Tento kompromis tedy měl eh, umožnit výrazné snížení emisí oxidu dusíku bez toho, aby se eh, příliš, aby to bylo příliš technicky náročné pro výrobce vozu. Jinak samozřejmě praxi eh, bude možné překračovat, jak je to současně za těch reálných podmínek, až o 400, eh, až několikrát eh, tyto limity. Podíváme na tu toleranci, kterou umožňuje ten konf, faktor konformity, tak tento limit tedy teď bude asi těch 80 plus ten 50% limit tolerance a bude to tady představovat asi 120 mg do roku 2020. Eh, bude se také využ, eh, využívat nová technologie s mobilními zařízeními pro měření eh, emisí a pokud se tato technologie osvědčí, tak pomoci překouží k jejímu postupnému plošnému zavádění. Jinak eh, technické specifikace byly předloženy na technickém výboru 28. října. Thank you very much. I think with... Děkuji. Eh, tak a teď tady určitě nastávají otázky. A eh, já s dovolením tedy začnu. První otázka zní, kdy komise očekává, že text bude předán oficiálně. A druhá otázka je spíše politická než technická. Ale pokud si to správně pamatuji, tak v každém výboru eh, je nějaké stanovisko eh, členů rady. A pokud se týče motorových eh, vozidel, eh, je možné eh, i tento postup měnit, tedy ve výborech můžeme k tomu podávat pozměňovací návrhy, poněvadž ten návrh, jak jsem to slyšel, vypadá nějak jinak. Dobře, nyní Karl Hans Florenc. Děkuji. Tak já jsem komisi naslouchal snad pozorně a mám eh, takový dojem, že eh, opět eh, jde o spíše politické rozhodnutí, které se příliš neopírá věcné argumenty. Já bych si velice přál, kdyby prostě to nebylo tak, jak se mi zdá, že to je. Prostě zdá se mi, že to směřuje k finančnímu Eh, finanční katastrofě. Mě by tedy zajímalo skutečně, jestli mě může od komise odpovědět, eh, bude to eh, nějaká přiměřená cena, nebo jsou to nějaké podobné složité cesty jako u CO2. Je to tedy jednoduchá otázka. Ano, děkuji. Matias. Já myslím, že to, co navrhla komise, jsme tady už projednali. Byl tam velký manevrovací prostor v oblasti, oblasti přípustných hodnot. A nyní, eh, když eh, to, co navrhují členské země, když k tomu dáme eh, koeficient 2,1, tak tam má pro NOx hodnotu 80. A tím se dostávám téměř na hodnotu euro, FIM, euro 5, což znamená, že v praxi se vracíme z euro 6 na euro 5. A e, pokud Evropský parlament to akceptuje, tak e, jednoduše a prostě se e, vrátíme k tomu euro 5. Znamená NOx to eh, je vlastně věc, eh, která způsobuje eh, přízemní ozon a samozřejmě s tím sou, sou, souvisí spousta velkých problémů. A já se ptám, k čemu jsou nám limitní hodnoty na papíru, které platí už 10 let a když teď od nich ustupujeme a ještě tedy, aby to Evropský parlament eh, zlegitimoval. A to už vůbec nechci mluvit o ilegálních krocích, které se tady odehrály. Ano, a teď už víme, že jsme byli podváděni nejenom u NOx, ale také u CO2, eh, které jsme schválili kdysi za Gida Sarkonyho a eh, prošlo to revizi v roce 2013. Takže k čemu je naše legislativa a co dělá komise jako strážkyně smluv a jaké má nástroje? Nechtělo by to spíše daleko širší debatu mezi institucemi, tak abychom si Eh, to, jak si eh, vyříkali, jestli to, co jsme tady dříve eh, schválili, jestli to není vůbec k ničemu, nebo jak tedy, k čemu je, jsou hodnoty, které nejsme schopni ukontrolovat. No a teď tedy se prostě navrhuje jakýsi koeficient 2,1 a vůbec nikdo neví, jakým způsobem to je, má no být my se tady e, trápíme a, a máme tady spory o určité argumenty. Jedni mluví pro, druzí e, eh, překládají fakty proti. No a tady teď prostě e, tady naprosto netransparentním způsobem někdo si od někud vytáhne číslo. Ja, ja, takže já, já myslím, že to musíme okamžitě utnout, protože jinak se zesměšníme. Já, já doufám, že tady bude většina pro to, aby tento postup se prostě zarazil a abychom se o tom znovu, znovu pobavili ve světle také těch nových poznatků ze září. To, to, to jsme se vlastně na eh, začátku září o tom bavili a já jsem 3. září říkal, že nikde se nelže tolik jako u testů automobilů. A v té době jsem ještě ani nevěděl, jak velkou mám pravdu. Ale každopádně se musíme postarat o to, aby to tímto způsobem neprošlo. Eh, prostě tam je třeba eh, to provětrat. Není možné, aby Eh, města a eh, jaksi eh, města a vesnice nebyly nás pranířovány, že prostě nedodržují a nechrání, nechrání svoje, svoje ovzduší. A teď mají prostě automobilové flotily, které, u kterých je to úplně jinak, než jak jsme si mysleli. A to, že to teď chceme eh, v podstatě eh, legalizovat eh, koeficientem ten 2,1, no tak to je prostě špatný vtip. Děkuji, Matyasi. Pan Gebrandy. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat to, co jste vy tři tady už přede mnou zmínili. Měl bych několik dalších otázek. Za prvé, když jsem poprvé viděl výsledky technického setkání, myslel jsem si, že Evropská komise tím bude mimořádně zklamaná. Proč? Protože eh, tady eh, byly jakési zvěstí o původním návrhu komise a eh, toto konečné rozhodnutí se jim ani nepřiblížilo. Vzhledem k tomu jsem byl velmi překvapen, když jsem si přečetl tiskové sdělení komisaře, kde se začalo konstatováním, že Evropa je prvním a jediným regionem v Evropě, kde bude existovat tento nový Eh, nový eh, test pro eh, emise vozidel, který bude odvozený od reálného provozu. Ale komise také bojovala ze všech sil za toto rozhodnutí. Čili to skutečně muselo být velké zklamání pro komisi. Takže já se ptám, proč otevřeně neobviníme členské země z toho, že eh, neplnili předlohy komise. Čili to je moje první otázka. Druhá otázka se týká spravedlivé konkurence. Eh, paní komisařka Biankovská je zodpovědná za férovou konkurence. A mě by zajímalo, jestli je to spravedlivé, že tady máme eh, firmy, které eh, se řídí podle nařízení z roku 2007 a teď eh, slyší, že jejich konkurenti, kteří to nesplnili, dostanou dalších 5, 6, 7 let na to, aby to splnili. Já to tedy považuji za velmi nespravedlivou konkurenci a e, změna pravidel během hry. Za třetí, e, řekli jste, že komise nakonec souhlasila, poněvadž si přála rychlé rozhodnutí. Ale pokud tomu správně rozumím, e, ono mezi tedy od dnešního dne do někdy září 2017 eh, se nečeká, že by se mnoho událo. Čili podle mě eh, komise měla dost času na to, aby bojovala za svůj vlastní návrh. Takže možná byste se k tomuhle mohli vyjádřit. A ještě jedna věc, eh, pane předsedo. Co nastane od dneška do září 2017, poněvadž po tuto dobu budou platit ty staré testovací metody a eh, mají začít pilotní projekty nových testů, což znamená, že v praxi budeme mít dvě různé sady testů s různými výsledky. A budeme to zveřejňovat, nebo eh, a co, co my jako politici a co my jako spotřebitelé s tím budeme dělat, čili budeme schopni nějak porovnávat reálné emise versus laboratorní testy. A opravdu si myslíte, že během dvou let e, to je opravdu možné tady celé ty dva roky si na to nechat. Děkuji, paní Gerling. Děkuji, pane předsedo. My všichni víme, že v roce 2011 v příslušném DG se začalo pracovat na těch nových testech. Protože všichni si dobře byli vědomi eh, těch potíží, eh, které jsou s těmi současnými systémy a s neplněním emisních limitů. V květnu 2015 se technický e, výbor konečně rozhodl e, zveřejnit alespoň e, první část technické dohody. Ta druhá část tady byla minulý týden. Čili my jsme v takové nějaké divné situaci, měla by tady být přechodné období, které de facto odpovídá životnímu cyklu vozidla. To se zdá logické, ale nerozumím jedné věci. Jak se došlo k těm hodnotám přechodného období. Odkud ta čísla pocházejí? Nebo je to jenom jakási podivná akce, aukce, výsledky aukce v technickém výboru? A co se novými vozidly, s jejich uváděním, Mm, posoudili jste také náklady, které bude mít právě tady tento přechod. Já jsem myslel, že by to mělo být součástí toho rozhodovacího procesu, ale proč to tady transparentně není? Já bych nicméně ráda řekla, že tam, eh, kde kolegové hovoří o tom, že by chtěli se zbrzdit, tak já musím říci, eh, že s tím nesouhlasím. Naopak já si myslím, že by bylo lepší, aby se to urychlilo, tak abychom ve městech měli lepší vzduch co nejdříve. Komise, parlament a členské země, eh, taktéž výrobci mají svůj díl viny Každý, kdo tady eh, tvrdí, že eh, jsme tady neměli problémy s dodržováním limitů a že se to nějak cházelo, tak ty museli žít někde na jiné planetě. No a jestliže eh, my se nyní snažíme to nějakým způsobem rychle napravit, tak byla bych nerada, kdyby na to doplatili ti, kteří za to mohou nejméně. Nehovořím tady o Eh, výrobcích automobilů, ale o těch, kteří pro ně pracují a eh, všech těch, kteří jsou na ně navázáni. Eh, a protože automobilový průmysl to je jeden z klíčových hráčů naší ekonomiky ke přechodu na zelenější ekonomiku. A já opravdu si myslím, že tím, že budeme že budeme s, s, honit za snadnými cíly, tak zanedbáme spoustu dalších problémů, eh, které, s kterými se ten eh, průmysl eh, potýká. To znamená, že tím zbrzdíme vývoj nových technologií, které by nám přiblížily k čistějšímu ovzduší. Děkuji, Bas Eckhout. Děkuji, pane předsedo. Především, především Eh, reakce na Julie Gerling. Tady jste hovořil snadné cíle, já nevím, eh, že eh, by to získalo sympatie v souvislosti s automobilovým průmyslem, který je velice efektivní ve spožďování pokroku, zpomalování čistější technologie a tak dále třeba pořád eh, nechápu, eh, jak je možné, že ve Spojených státech eh, jsou limity na NOx dvakrát tak tvrdé, v Kalifornii ještě více, zatímco Evropa v roce 2008 měla cílovou hodnotu 80, v Kalifornii je to 35, čili já myslím, že to nevím, jak je to s těmi snadnými cíly. No a teď hovoříme o EDF. E i konečně přicházejí nové testy, testy, eh, které, o kterých se hovořilo už v době, kdy jsme shodli na euro 6, to znamená před, eh, před 8 lety. A já do dneška nejsem přesvědčen a nerozumím tomu, proč dáváme automobilovému průmyslu čas navíc, aby se přiblížil limitům, které jsme se stanovili už na 2007. A to je skutečně problematické, problematické i právně a myslím si, že všechny politické skupiny eh, by měly mít obavy tady z toho. Eh, jde o přechodné období. Toto je eh, argument, že automobilový průmysl potřebuje čas navíc, aby mohli naplnit nové, nové testy. Ale to znamená další odkládání termínu, který je známý už od toho roku 2006. To znamená, že další přechodné období eh, přičemž oni byli také u toho stolu, ze kterého vzešly ty eh, cíle v roce 2006. Mě by skutečně zajímalo, jak si komise představuje, že může ještě jednou odložit plnění cílů, které měly být plněny v roce 2014, jsou s námi od roku 2006. Všichni věděli, že nové testy budou, že tyto limity budou, seděli u vyjednávacího stolu. A dokonce i poté, říkáme, že tady je nějaký eh, koeficient plnění, který ten cíl opět oslabuje a komise nám tady dává velmi složité vysvětlení o tom, eh, odkud ten, ten koeficient pochází, já nevím, ze statistické chyby nebo něco takového. Komisařka Běnkovská nám vysvětlovala, Eh, jak eh, vypadá tedy eh, ta statistická chyba, jak se o tom, jak tom přišlo a hovořila o čísle 2,18. No, takže o tom jsme měli diskutovat. Ale teď je tady na stole hodnota 2,5. To znamená, že v komitologii se stanoví nový cíl. A už to není 80, už to je 120. To je nový cíl, který cíl, který byl nějakým způsobem stanoven už v roce 2006 a nyní 8 let později se má v komitologii změkčit. A to, by, to je precedent, který, kterému se musíme vyhnout. A je to jenom odkládání a oslabování toho, na čem jsme se shodli v roce 2007. A e, to je prostě věc, kterou si uvědomuje také komise, protože ona říká, že ve statistické eh, chybě, které došly svou metodou, že to bude 2,18, ten koeficient. No a nyní tady máme politický koeficient 2,5, což tedy do procesu komitologie nepatří. Eh, čili my v Evropském parlamentu musíme jasně říct, tudy vede hranice, eh, cíle se stanovují eh, v kolegislativním procesu, ne v eh, KPL. Eh, děkuji, paní Sherrod Perik. Tak, tady zasnělo už mnoho otázek. Já, když si vzpomenu na první zasedání tohoto výboru, tak tam jsme chtěli toto nařízení co nejrychleji schválit. E, druhý bod. V e, minulý týden většinou jednoho hlasu e, ve Štrasburku bylo, bylo učiněno rozhodnutí. A jaké je to tedy dál? A proč se ptám? Protože my se chystáme dávat povolenky že? A e, prostě některé odvětví dostává více než jiné. Minulý týden tento parlament e, hovořil o tom, že chceme, aby e, Paříž byla úspěchem a všechna průmyslová odvětví musí mít stejná pravidla. Ale my tady teď máme daleko přísnější kritéria pro zemědělce, tam se počítá na miligramu a v tom auto je tady jakousi svatou kravou, která dostává výjimku. Já tedy připouštím, že e, také znám e, lidi z automobilového průmyslu a jsou to e, lidé, kteří říkají, e, my už léta víme, že e, v parlamentu jsou blbci, kteří tomu vůbec nerozumí. Ne, no. Takže já ale říkám, že chci stejná, stejně přísná pravidla pro všechny. Paní Dalia. Děkuji, pane předsedo. Komise eh, dneska k nám přišla s tím, že je třeba eh, dosít kompromisu. Ovšem, toto kompromis není. My jsme se před osmi lety dohodli na 80 mg na kilometr a vy teď hovoříte o 168 mg jako kompromisu. Tak to by mě zajímalo, co to je za kompromis. Podle mě to není kompromis jestliže před osmi lety jsme řekli, že to bude 80 mg, jak eh, můžete říct, že dneska je 168 kg, eh, tedy miligramů kompromisem. Eh, když se podíváme na, ten, na Euro 6 článek 500, tak tam se říká, že těch 80 mg na kilometru, to musí být dosaženo během za normálních provozních podmínek. Žádné toleranční, eh, prostě toleranční pásma. Dneska se tady ovšem hovoří o flexibilitě. Jed, flexibilita 110% eh, eh, do roku 18 a 50% do roku 20. Čili mě by skutečně zajímalo, jaký je tady eh, právní základ, na jehož základě bylo rozhodnuto o změně těchto limitů, poněvadž v tom původním eh, dokumentu není o flexibilitě žádná řeč. Za druhé, když se podíváme na eh, období po roku 2020, tak 1,5 to jde zcela proti posudku komise, pokud se týče toho faktoru konformity, který je 1,2. Čili může nám někdo říci, jak se dospělo eh, k koeficientu 1,5. To by bylo skutečně zajímavé, na základě jakých studií a jak se vlastně eh, dospělo k tomu faktoru 1,5 po roce 2020. A poslední otázka eh, teď by mě zajímalo, proč je vlastně tak obtížné pro automobilový průmysl, aby dnes plnilo, plnil eh, limity staré 8 let. Já jsem tady celou dobu slyšela, eh, že technologie na to, aby se splněly normy Euro 6, eh, už jsou k dispozici a nejsou příliš drahé. Čili mě by zajímalo, co si o tom myslí komise. A navíc Tady už existují eh, automobily, eh, které eh, těch 80 mg na kilometr už plní. Já tedy doufám, že i toto, že se dozvím, která auta to jsou. Děkuji, paní Berle. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem stínovou zpravodajkou tohoto návrhu, tedy ekologické legislativy, která byla schválena na poslední plenárce. A v té debatě na plenárce komisař Vele prohlásil, že je důležité, aby všechny sektory se eh, do toho zapojili a směřovali tedy k cíli čistého vzduchu a my všichni jsme s tím souhlasili a ve zprávě hovoříme o všech zdrojích legislativy, které by měly být upraveny tak, aby tedy plnili ty národní stanovené cíle pro emise. Země a města ovšem nesplnily tyto cíle kvality vzduchu právě z důvodu vysokých emisí oxidu dusíku. A to hlavně také proto, že jsou tam dýzlové motory. A v září v jedné studii se prokázalo, že pouze jedno z desíti měst docha, do, prokázalo nebo dosáhlo toho limitu oxidu dusíku. Máme tu tedy cíle na období 2017 až 2020 a tam se eh, povolují ty zdvojnásobené eh, limity pro euro 6 a po roce 2020 to má být ještě víc a mne znepokojuje, že naše vláda tak nějak souhlasí tady eh, s tímto a já myslím si, že to je naprosto skandální, způsobuje to mnohem více úmrtí, má to obrovské náklady pro naše populace, takže mám dotaz. Ten faktor konformity 1,5, myslíte si, že to mohou členské státy dosáhnout? a, a jaké je to ve vztahu s tím faktorem konformity 0,5. Je to a, e, také stejně tak striktní i pro autobusy a nákladní vozidla, jak je stanoveno tedy i v legislativním textu. A je to také v souladu e, s ambicemi komise ve prospěch tedy e, dostatečně kvalitního vzduchu, kde si stanovila cíl snížení o 52 úmrtí do určitého data. A jak tedy můžeme i omezit to podvádění, ke kterým dochází u příslušných měřicích přístrojů? Přejeme si to pouze omezit nebo opravdu zamezit eh, tomuto podvádění? Myslím si, že to je důležité a my bychom se měli tedy vynasnažit a jít cestou Euro 6. Děkuji vám a nyní pan místopředseda Javor. Děkuji vám, pane předsedo. Co mi tu schází v této diskuze ohledně testu RDE a celého tohoto tématu, je tedy jasný proslov. Myslím si, že je tu celá řada čísel a odůvodnění, které nemají co společného s realitou a opravdovými záměry jak komise, tak rady. My tu hovoříme o tom faktoru konformity 2,1, jak navrhla rada. A já naprosto souhlasím s Matiasem Grotem, že toto je opravdu výsměch. To není faktor konformity, to v podstatě se rovná úplnému stažení euro 6 norem. To se vrací zpět k euro 5. To znamená, pokud je opravdu komise zavázána udělat něco takového, tak minimálně by měla mít návrh, který bude o opravdových záměrech komise a ne si tady tak hrát nekalé hry eh, s těmi faktory konformity. Nicméně mám teda i takový dojem, že tady hrajeme takovou hru ten návrh s tím mm, faktorem konformity 2,1, to se nikomu nelíbí a jsou rozlobeni. Ehm, nepřejeme si ho, nicméně to je jak eh, nějaký červený eh, plášť ubíčích zápasů, prostě být proti němu. Já jsem přesvědčen, že ten původní návrh komise u těch států byl 1,6 faktor konformity, což je ale ostatně také výsměch. Upřímně řečeno, a myslím, že pan Eckhout to velice jasně vysvětlil, že z technického hlediska ten faktor konformity ten nevyřeší ekonomické nebo průmyslové eh, problémy, ale spíše nejistotu uměření. A ta nejistota to je faktor konformity, jak je jasně prokázáno prostřednictvím studií. To znamená, vše, co je nad ty hodnoty 2,1 nebo je, 1, těch 18, to nejsou technická řešení, ale politická rozhodnutí. A já se obávám, že k čemu dojde, že parlament bude napadat ten faktor konformity 2,1 a v konečném důsledku to budeme mít pěkný kompromis v hodnotě 1,6 a to v podstatě oni chtějí dosáhnout. A takže je to v podstatě jenom taková hra, kterou tady hrajeme v parlamentu. Myslím si, že kromě toho kritizování návrhu z 2,1 na čem se asi všichni tady zhodneme, tak bychom měli stále mít na paměti, že ty kompromisy kolem hodnoty 1,6 nebo podobné, to jsou také politická rozhodnutí, která stojí mimo těch technických záležitostí. Děkuji. Děkuji a nyní Ivo Belet. Mače. Eh, Děkuji, pane předsedo. A váženému zástupci komise bych chtěl odkázat na dokument, který připravila právní služba, tedy že Euro 6 bude respektováno za normálních užitích provozu, to za prvé, za druhé, faktory konformity nejsou napadány parlamentem jako takové, ale spíše ten způsob, jakým jsou implementovány, to tady napadáme. A pro právní službu je velice jasná tato její hodnota a analýza toho rozhodnutí z minulého týdne. V podstatě se tam stanovuje, že to druhý návrh řízení, které se odkazuje na rozhodnutí z minulého týdne těch technických odborníků, že tedy ten druhý návrh zachází za pravomoci, které má komise. To znamená, má otázka na komisi, pane předsedo, je následující. Jak chce komise postupovat? Protože nemůžeme tedy předpokládat, že ta námitka komise bude potvrzena na výboru a následně na plénu, tak si nedovedu představit, že by to komise nebrala vůbec potaz. Je tady komise připravena předložit nový kompromis, a být na straně parlamentu v této věci. A za druhé, podobně jak eh, řekla paní Schreier ohledně to schvalování typu. Ano, máme usnesení parlamentu z doby před dvěma týdny, kde se jasně stanovuje, a myslím si, že i paní komisařka eh, Binkovská si to mezi domy eh, přečetla a potvrdila. To znamená, zda nám může tedy komise potvrdit, ano, že komise hodlá předložit návrh týkající se opravdového evropského dohledu na toto schvalování typu. Děkuji. Děkuji a nyní pan Nels. Um, Děkuji, pane předsedo. Já mám takový dojem, že komise a členské státy do určité míry si přejí tak nějak se zbavit tohoto tématu, když si tedy stanovíme nějaké cíle, které by byly více v souladu některých producentů, že tak nějak by se to prostě stůl vyčistil. To je jenom nějaký abstraktní koncept, o kterém tu hovoříme, o znečišťujících látkách ve vzduchu a jak je zredukovat. Takže ostatně už to tu zaznělo, ten dotaz na komisi, já to zopakuji. Je to spolurozhodovací proces a v procesu spolurozhodování před osmi lety jsme nastavili jasné cíle ohledně tedy těch eh, emisí při skutečném provozu. Co je tedy vedlo změnit ty cíle v procesu komitologie? A pokud nemají takovýto záměr a budou se plnit těch 80 mg cíl zadaného ehm, faktoru konformity, jak to komise vysvětlí? Já nevím, jak tedy 1,5 krát těch 80, jak se k tomu k té hodnotě dostaneme, možná mi to nějak ušlo. A pak si myslím tedy, nevím, zda by to nemohl být nějaký špatný precedens v této věci. Děkuji, pan Jár. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich denke... Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tady došlo trošku ke změně paradigmatu. je o to změnit tady statistiky, nebo vylepšit ty statistiky, nebo zlepšit skutečnost myslím, že to bude vyžadovat eh, změnu paradigmatu. Chceme skutečně začít měřit skutečnost. Eh, statistiky, tam eh, šlo o to, že ty bitvy se vyhrávaly už v laboratoři, ale rozhodující je, jak vypadá skutečnost. Máme dvě otázky na komisi. Za prvé, máme nějaký přehled o tom, jak to vlastně vypadá s těmi daty, které jsou k dispozici o Euro 5 ve skutečnosti, nebo možná i Euro 4, já nevím, jestli je to dodržováno. Jak to ve skutečnosti s dodržováním těchto eh, předpisů vypadá? A pokud chceme zlepšit skutečnost, tak bychom se měli stanovat i realistické cíle, které jsou splnitelné. A moje druhá otázka to je možná otázka na nás všechny. Moje kolegyně už se tom také zmiňovala. Vzhledem k těm faktům, která teď známe, neměli bychom spíše počkat, jak to bude eh, fungovat, protože to může mít dopad na zemědělství například. A nejprve Vzhledem tomu, že ty metody ještě nemáme úplně jasné, ani ty cíle nemáme jasné, možná eh, bychom měli ještě jednou otevřít eh, směrnici eh, stávající. Děkuji a nyní opět předáme slovo komisi, abychom si vyslechli mnohé odpovědi, takže vám přeji mnoho štěstí. Merci, monsieur président. So, thank you. Uh, the first question you asked was about the transmission. Děkuji. Eh, ta první otázka se týkala předání textu, oficiální předání textu. My teď eh, překládáme text a 23. listopadu by to mělo být k dispozici pro všechny jazyky. A potom tedy budeme moci vám předat eh, všechny jazykové verze. Druhá otázka se týká toho, jestli návrh, jestli jsem to porozuměl správně, jestli je možné změnit ten návrh. A jestli ten návrh komise bude k dispozici. Samozřejmě, že členské státy se k tomu vyjadřily a ten návrh je možné změnit, aby se eh, získala většina členských států pro tento návrh. Další otázka od pana Florence byla, jaký bude dopad a to, co nám říkají výrobci, tak ty výsledky technického výboru implikují 30 až 50 současných vozidel by se muselo adaptovat, aby, se, aby splňovaly tyto limity, tedy těch dýzlových, pardon. se týče otázek pana Grotého, jedna se týkala CO2, já to nechám, přenechám svému kolegovi, který na to odpoví za okamžik. Další otázka se týká legislativy. musíme si uvědomit, že už jenom to, že zavádíme RDE, tak tím skonkretizujeme současnou legislativu. Já už jsem připomínal, že tady jde o reálné emise, tedy to, co se měří v jízdním provozu. A že dnes v průměru víme, že to je čtyřikrát vyšší než limity. Takže jestli chcete, tak zavedení testování RDE bude přesnější nebo podrobnější implementace. Komisařka Běnkovská už řekla, že teď budeme pracovat na reformě schvalování, to typové schvalování vozidel, což bude ještě zásadnější věc a měla by se tím zefektivnit eh, implementace legislativy a také zlepšit její dodržování. My už jsme začali reformu režimu typového schvalování vozidel aby tady postupy například na stažení vozidla z trhu, zavedení pojistek. Ale ještě s tím jsme hotovi také ve světle událostí. Se teď díváme na to, jak bychom mohli posílit to, co již jsme měli v plánu navrhnout. co říkal pan Gerbrande, Já nechci komentovat to vyznění tiskových zpráv, ale spíše to, že snížení emisí by, by měl být praxe aspoň o dvě nebo o čtyři ale eh, jde nám o to, abychom eh, toho dosáhli co nejdříve. Vzhledem k tomu, že teď nemáme testování R&D, tak by ta situace zůstala stejná, jako je teď. Což je průměr 400 mg na kilometr. Férová konkurence. To, že vozidla dnes vyhovují legislativě, neznamená, že jejich reálné použití splňuje ty limity, které dnes platí. Protože my teď aplikujeme laboratorní testování a ve skutečnosti ty emise jsou čtyřikrát horší. Tedy těch 400 mg na kilometr. To znamená, že to, že vozidlo splňuje legislativní předpasy neznamená, že v praxi eh, v jízdě během provozu splňujete limity. Že je to spíše teoretický argument než praktický. Co se stane mezi současným datem a rokem 2017? Reálné testování bude doplnění těch stávajících testů. My teď už provádíme pilotní projekt, ale již od 1. ledna příštího roku 2016 se pro monitorovací způsoby bude eh, používat eh, tento nový typ testu, což také dá českým státům informace o tom, jak je, jaké jsou reálné výsledky. A to by nám také mělo umožnit získat si získat poznatky a případně revidovat faktor konformity každý rok. I to je něco, co by nám mělo dát možnost vědět více o tom, co přesně je potřeba ještě zlepšit. Jak eh, jsme dospěli k těmto hodnotám? Faktor konformity se opírá o dva faktory. Jednak je to ta jistota testování samotného, nebo testovací metody, a potom to souvisí s tím testování v jízdním provozu, protože nevíte přesně, jaké budou přesně ty podmínky, jestli to bude do kopce, pomalování, zrychlování a tak dále. A komise přiložila návrh, české státy tento faktor konfirmity chtějí zvýšit a výsledek toho je potom kompromis. Jak jsem říkal, je tady také ustanovení o přeskumu, protože čím více informací budeme mít, tím více potom na základě toho můžeme přizpůsobovat tomu ten faktor konformity. Informace o Spojených státech a přísnějších limitech, tam tomu bych chtěl říci, že Spojené státy mají možná přísnější limity, ale nejsou tam taky prakticky žádná dýzlová auta a jejich CO2, eh, CO2 limity jsou eh, laxnější, než jsou ty naše. Flexibilita. Flexibilita vlastně znamená určitá tolerance přeměření. Já jsem to vysvětloval, jak eh, to bude souviset s eh, těmi novými testy. To není flexibilita samoučelná, ale bere se v potaz nejistota, která by tady mohla nastat při provádění testu. A proto je potřeba tady určitá míra tolerance. Samozřejmě, že na to různí lidé měli různé názory a proto výsledkem je kompromis. Není to eh, flexibilita jen tak. souvislost mezi faktorem konformity a kvalitou vzduší asi není eh, přímá, protože eh, kvalita vzduší se měří na základě globálních emisí. Ale potřeba také dodat, že ten dopad na emise oxidu dusíku je omezený. Pokud byste měli pocit, že pouze zavedení testu RD by to mělo dosáhnout, ale řekněme, že bychom se z těch 400 mg měli dostat na hodnotu, která je mnohem nižší. A dosažení hodnoty 1,2 nebo 1,5 by znamenalo snížení Jinak chci potvrdit, že záměrem komisy přistoupit ke modernizaci režimu typového schvalování vozidel. A teď eh, bych ještě chtěl dát šance kolegům. Ne. Co se týče toho, co by komise udělala v případě, že by Parlament eh, došel k názoru, že komise přestoupila svůj mandát. To samozřejmě nechci předjímat, já myslím, že parlament by měl eh, sám posoudit, jak se k tomu postaví. To je asi všechno ode mě a Filip ještě doplní informace. Ne? Nebo nedoplní? If I remember well, there were some questions on CO2. Jestli se nemýlím, tak ještě to byla otázka CO2, na kterou jste odpověděl. a nevím, jestli se to dobře pamatuju. Pan Hohen. Děkuji, pane předsedo. Máte mnohem lepší paměť než já. Bude tady několik neúplných otázek k CO2. Pan Florence se ptal na to, jestli náklady na splnění těch požadavků by bylo nákladnější než eh, splňování emisí CO2. A bohužel eh, to není otázka, na kterou jsem připraven teď odpovědět, protože mm, se tam musím zjistit a můžu vám potom eh, k tomu dát informace. Máme určité statistické křivky, ale jinak bych musel ještě požádat naše kolegy kteří se tam vyznají, aby to porovnali s náklady na splnění požadavku v oblasti NOXu. A další otázka se týkala situace ve Spojených státech, jestli jsem to správně pochopil. Bylo řečeno, že tady jsou jiné standardy ve Spojených státech, těžko se to porovnává eh, v tom vozovém parku, který je Spojených států, vzhledem tomu, uh, že tady jsou jiné typy vozidel, ale když se podíváte na například eh, některé informace, například o ICCT, tak to podle toho vypadá, že evropské standardy jsou o něco přísnější než ty americké. A otázkou je, jestli tady nějaká interakce mezi oxid dusíku a CO2. Historicky eh, se vždycky myslel, že ano, ale teď dochází ke snižování těch rozdílů mezi benzinovými a dýzlovými motory. Teď už ty benzinové motory jsou stejně výkonné a to bez toho, že by e, se nějak e, e, zvyšovaly ty emise, takže ten diferenciál se postupně snižuje a samozřejmě rádi vám se poskytneme informace, pokud je budeme mít. Thank you very much. I don't know if Mr. Gerbrandy want to make... Pan Gerbrandy, chtěl ještě něco dodat? Mohu mít jednu doplňující otázku? Pokud každý týden ukradnu pět jablek a chytí mě policie a já se s ní domluvím, že v budoucnosti vždycky ukradnu jenom tři jabka, tak bude to podle komise obrovské zlepšení e, situace? That is my, my first question. To je moje první otázka. Pokud jsem to správně pochopil, tak ta situace mezi dnešní dobou a rokem 2018 bude znamenat, že tebou dělány dvojí testy a výsledky těch dvou testů budou k dispozici, tak to je trochu komplikované, ale vy jste se zmiňoval o těch průměrných emisích 400 mg na kilometr což bude tedy to množství, které v těch příštích dvou letech schválíme, což znamená, že fakticky tady bude faktor konformity 5, ve výši 5 v těch příštích dvou letech. Je to správně? Kolegové, dostal jsem eh, spoustu žádostí o další otázky a je evidentní, že je tady řada lidí, kteří by eh, měli rádi ještě další otázky. Teď chcete, můžete v těch otázkách pokračovat, ale eh, v tom případě eh, je to spíše známkou toho, že nejsme spokojeni s těmi odpověďmi, s odpověďmi a že tedy chceme pokládat nové a nové otázky, ale já si myslím, že všechny měli příležitost se vyjádřit tomuto tématu a je velmi pravděpodobné, že bude příležitost eh, o tom dále diskutovat s komisí, protože ta komise tím dnes rozhodně nekončí a z toho důvodu bych vás chtěl požádat, abyste už žádné další otázky nekladli, protože musíme pokračovat s naším programem. Jestli komise chce ještě zareagovat a potom e, bychom tu debatu uzavřeli a můžeme přijít dalším bodu našem programu. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím na to zareagovat, bez toho, abych provokoval další otázky nebudu se nebudu odpovědět na tu otázku o jablcích, protože nejsem odborník na zemědělství, ale rád bych se vyjádřil k tomu faktoru konformity, protože to skutečně není, jak je možné tu situaci dnes prezentovat. Máme legislativu a to aplikujeme prostřednictvím našich testů a výrobci splňují ty požadavky testů a tím pádem mohou prodávat své vozy na našem trhu, ale bohužel ty testy nejsou dostatečně dobré. Nikdy tady nejde o to, že by se ten faktor měl snížit na 5. A současná legislativa to neumožňuje. Postupně se k tomu blížíme tím, že zavedeme testy, které budou měřit skutečné mise a budeme těm různým nejistotám, které máme, tady máme určitý faktor konformity, ale myslím si, že není férové to popsat tak, že akceptujeme faktor konformity 5. Chceme zlepšit naše testy a než se k tomu dostaneme, tak je potřeba mít tady nějaké přechodné období, aby eh, výrobci adaptovali svá vozidla, takže si myslím, že není férové říkat, že my akceptujeme faktor konformity 5. OK. Ano, děkuji. Tím eh, končíme diskusi u tohoto bodu a můžeme přejít k dalšímu bodu, což je otázka k ústním odpovězení o zpracování OEZ v Evropské unii. Výměna názoru zástupce komise. Týká se ta e, otázky s tím zodpovězení, kterou spolu podepsali Bas Eichhout a Karl-Heinz Florenz. Ptám se, kdo z vás chce si vzít slovo. Tak já se toho velmi rád ujmu. Karl-Heinz Florenz. E, e, kolegové, prosím, debata k předchozímu bodu skončila a prosím, pokud chcete odejít, můžete, ale eh, prosím, dovolte nám, bychom mohli pokračovat v práci. Prosím, eh, odklid sále. Pan Florento. Ano, eh, tak my jsme zde už několikrát hovořili o Eh, odpadech z elektrických a elektronických zařízení. A otázka je, nakolik úspěšná je Evropa recyklaci zdrojů. Například eh, to máme to, eh, nařízení o elektronických zařízení. Eh, my jsme tady napsali dopis komisi tam se ptali, jak pokračují členské země, zda jdou správným směrem a zda tedy e, skutečná, skutečný stav recyklace e, odpovídá tomu, co by mělo být, e, protože my se doslýcháme, že se tady máme hory elektronického šrotu, Eh, který se převáží po Evropě, ale také mimo Evropu, aniž by se zpracovával dle kritérií nařízení o elektronickém šrotu. Eh, slyšíme, že tyto cíle nejenom eh, nejsou dodržovány, ale že vůbec jakoby upadají v zapomnění. Máme zde studii, která de facto to potvrzuje a my, jsme, my bychom byli vděční komisi, kdybychom eh, dostali informaci od komise, jak tomu ve skutečnosti je. Proč to považujeme za tak důležité? My tedy hovoříme o cirkulární ekonomice a skutečně tady vymýšlíme krásné věci, ale ty jednotlivosti, konkrétní věci, eh, to jsou ty, ty triple, triple A a nebo eh, Eh, stará auta a tak dále, tak prostě v té praxi se nám to hroutí. A teď eh, prostě eh, je zbytečné, abychom tady vymýšleli další nádherné konstrukce, když vidíme, že ty staré se nám hroutí. Takže takovou máme otázku na komisi. Děkuji, pane Gaute kolega Karl Heinz to eh, dokonale eh, přednesl německy, takže není důvod, aby já to opakoval anglicky nebo holandsky. Tak děkuji vám a teď si vyslechneme komisi. Je zde pan Julio Garcia Berkes, eh, šéf oddělení. A já mu teď dávám slovo, aby nám mohl odpovědět. Good afternoon. Uh, in the first place... Dobré odpoledne. Tak já bych především chtěl poděkovat autorům za otázku. A my vítáme eh, tuto příležitost eh, vyměnit si názory o výzvách, kterým čelíme v oblasti řízení elektrického a elektronického odpadu. Jak víte, eh, toto patří eh, k těm eh, nejrychlejší, nejrychleji se rozvíjejícím součástem cirkulární ekonomiky. Tato otázka má velmi široký záběr. De facto je to pět otázek v jedné a týká se to Eh, řady lidí, kteří mají na starosti implementaci této směrnice o elektronických odpadech. Já tedy ty otázky eh, vezmu pořadě a pokusím se být stručný a výstižný. Takže za prvé, jaké důsledky eh, komise vyvodila z dostupné studie. To je ta takzvaná seaweed study. Eh, de facto nás tyto výsledky nijak nepřekvapily. My máme přímé i nepřímé důkazy, eh, které ukazují to, že významné množství elektrického šrotu se exportuje, vyváží a převáží eh, způsobem, který není eh, slučitelný. Čili je třeba posílit eh, tyto, tedy prosazování této směrnice. Samozřejmě můžeme provést určitý recast, ale to je hlavně třeba, aby se legislativa efektivně implementovala jsou zde konkrétní požadavky na to, aby se ehm, elektroodpad, který je zcela nefunkční, eh, přestal vyvážet do eh, třetích zemí, zejména rozvojových zemí. Eh, je třeba každou takovou zásilku proskoumat a v případě, že je zde podezření, že je, jde o nelegální vývoz, tak je třeba, aby byly eh, použity nástroje eh, v tom smyslu, aby eh, držitel tohoto zařízení prokázal, že jde o funkční zařízení, nikoli o odpad. Za druhé, byly upraveny, byla upravena ustanovení o inspekcích Eh, od 1. ledna inspektoři mají rozšířené pravomoci a navíc se žádá od členských zemí, aby počínaje 1. Eh, lednem 2017 eh, vypracovávali inspekční plány, kde budou tedy stanoveny minimální počty prováděných inspekcí. Netřeba dodávat, že Inspekce jsou samozřejmě primárně v rukou národních orgánů, eh, celních orgánů, příslušných inspektorů a dokonce policie. Nicméně na e, úrovni EU komise příští rok eh, příští rok spustí iniciativu povzbuzující k dodržování těchto předpisů a k dodržování pravidel eh, recyklace, což je součástí boje proti nelegálnímu pašování. Při implementaci této iniciativy budeme eh, spolupracovat se eh, sítí evropských environmentálních inspektorů, která již má na konci několik projektů proti nelegálním zásilkám. My budeme vydává také pokyny, eh, jak eh, provádět inspekce proti eh, nelegálním zásilkám. Dále spolupracujeme s Interpolem, který je jedním z partnerů v našem projektu, přičemž je zde součást Interpolu, která se zabývá otázkami Eh, znečišťování a eh, pašování. Dále jsme připraveni posílit dvoustrannou spolupráci. Podporujeme určité projekty, jejichž cílem je zlepšit eh, schopnosti kontroly ve rozvojových zemích a také jsme zahájili projekt eh, celní spolupráce s Čínou. A v neposlední řadě eh, budeme nadále zapojeni do mezinárodní činnosti, zejména v oblasti implementace technických pokynů, eh, tak jak to bylo dohodnuto na konferenci stran Bazilejské konvence v letošním roce. Dále, jaká je situace implementace směrnici v členských zemích, pokud se týče eh, podílu recyklace a sběru na celkovém množství elektronického odpadu. Tak tady bych eh, především chtěl zmínit, že současné cíle sběru eh, stanovené v článku 7 příslušné směrnice v kilogramech na hlavu se plní a celková situace není tak špatná. V posledním roce, ze kterého máme eh, report, to je rok 2013, i když eh, několik zpráv nám ještě chybí, eh, tak podle údajů Eurostatu cíle ve spěru elektronického odpadu neplní pouze pět členských zemí, ovšem jsou eh, jejich plnění blízko. Eh, míra zhody eh, a tedy plnění těchto recyklačních, těchto sběrových cílů jsou, je dobrá, ale v recyklace v recyklaci částečně máme neplnění cílů ve třech členských zemích čtyři eh, členské státy eh, neplní automatické dispenzory a pak je tady ještě kategorie eh, IT odpadu, kde v některých zemích taky to není plněno. Pokud se týče inspekcí v období 2010 až 2012, měli jsme přes 200 hlášení o ilegálních zásilek elektronického odpadu, přičemž eh, u 15% se skutečně potvrdilo, že jde o nelegální zásilky. Je třeba říci, že těch eh, eh, hlášení o na podezření z nelegální zásilky přibývá. Ovšem to není špatně, poněvadž je to také znakem toho, že naše inspekce jsou účinnější a jsou schopny více odhalovat nelegální zásilky. Nyní eh, spojím třetí a čtvrtou otázku, které se týkají eh, zvýšení, tedy dosahování zvýšení cílů eh, sběru elektronického odpadu v souladu s cíly na 2016. A mm, tady eh, komise chce navrhnout individuální, individuální eh, cíle pro určité kategorie odpadů. Eh, proč to spojuji? Poněvadž je to předmětem naší společné analýzy. Co se týče proveditelnosti těch eh, cílů sběru na leta 2016 až 2019, tak eh, podle nedávno dokončené studie, která eh, dosud ovšem nebyla zveřejněna na evropských web stranách, tak podle této studie se ukazuje, že některé členské země možná cíle nesplní, eh, pokud eh, se nebudou efektivně zabývat určitými zaostávajícími oblasti. A to se týká eh, vysokého míry neregistrovaného sběru a monitorovací schopnosti. Ta studie naznačuje, že je třeba zvýšit úsilí v deseti členských zemích, kde je míra Eh, míra, eh, kde tedy řádně sbírán je odpad eh, zhruba ve výši 30% oproti celkovému množství odpadu. Je to zejména situace, kterou budeme řešit v té naší iniciativě pozbuzování k plnění cílů. V této studii se také posuzovala možnost stanovení individuálních eh, cílů pro určité kategorie odpadů. Bylo naznačeno, že takovéto individuální cíle mohou být příznivé z hlediska ekonomického a ekologického. Nicméně Eh, bylo by zřejmě těžké stanovat celoevropské cíle, jelikož eh, eh, podmínky pro plnění jsou v jednotlivých členských zemích velmi odlišné. Navíc se domníváme, že může být kontraproduktivní stanovovat individuální sběrové cíle tam, kde se neplní ty obecné cíle. V souladu s tím komise v současné době neplánuje úpravu nové e, směrnice, tak abychom tady měli e, právě ty specifické cíle. Nicméně členské země si takovéto cíle mohou stanovit sami. A de facto e, mohou takto poměrně užitečným způsobem podporovat naplňování těch obecných, obecných cílů. A nyní poslední otázka, eh, jaká je nejnovější situace, pokud se týče eh, standardů pro zpracování elektronického odpadu, tak eh, my máme organizaci pro standardizaci, která pracuje na evropských normách. A tyto standardy by se mělo tý, měly týkat eh, eh, elektronického odpadu a eh, tedy současných technických možností. Výsledky budou zveřejněny do konce příštího roku. Každopádně Eh, pracuje se na tom intenzivně a některé standardy už jsou zveřejněny. Týká se to obecných standardů zpracování odpadů a dále eh, standardů pro zpracování, zpracování eh, ožárovek, dále také zářivek a také displejů. Dále byly zveřejněny technické specifikace pro eh, elektronický odpad celkově a také pro ty, které obsahují eh, volatilní fluorokarbony a eh, hydrouhlíky, tedy uhlovodíky. A máme zde pokračující práce a e, také e, zde mám standard, který se týká zpracování ve třetích e, zemích. To je asi všechno. Já se omlouvám za to, že ta otázka, respektive odpověď byla taková dlouhá, rozvláčná ale prostě eh, je to tak, snažili jsme se odpovědět co nejpoctivěji a já doufám, že jsem nic nevynechal. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám. A nevím, zda některý z kolegů si přeje položit otázku. Prosím, Karl Heinz. Ja, vielen Dank für die... Děkuji za toto obšírné informování. Já mám otázku týkající se členských států. Vy říkáte, že se to velmi liší. To některé, které už jsou blízko splnění, ale jsou tady státy, které se z toho velmi odchylují, buď jsou v tom velmi angažované, nebo jsou to státy, které mají velké nedostatky, jsou tady státy, které Možná mají nějaké velké přístavy, které s tím hodně exportují. Ještě druhá otázka. Jste říkal, že potřebujeme více, více kontrol, to já chápu, ale mě by zajímalo, na kterém místě byste to chtěli kontrolovat. Chtěli byste lépe motivovat členské státy, aby prováděli ty kontroly, anebo by to chtěla dělat komise sama, nebo vůbec to může, může to vůbec komise dělat, Takže kdo má lépe kontrolovat a jakou roli to bude hrát také při diskuzi o té nové legislativě. Má to být základ, na kterém možná dále budovat, to by mě také zajímalo. Každopádně vám ještě jednou děkuji za to seriózní zodpovězení této otázky. Thank you very much, Děkuji vám a nyní pan Eghalt. Já bych v první řadě také chtěl poděkovat, stejně jako řekl Karl Heinz, ono bylo to velice kompletní odpověď na ten soubor otázek a toho si velice ceníme. Myslím si, že je tu stále ještě jedna velká politická otázka, věc, které si přejeme dosáhnout, tedy, že ta témata, o kterých tu hovoříme, to právní eh, vynakládání s tím odpadem, to není nic nového, není to nový problém, a to víme. Zase ta studie prokázala, prokazuje rozsah celého toho problému. My jsme si to ale uvědomovali, my jsme o tom věděli, takže bych eh, chtěl slyšet od komise, že jejich záměrem je, že za tři roky se nebude opakovat takováto diskuze na tomto místě o tom, jak právně vynakládat s tímto. To je to hlavní středobod těch našich obav. Já jsem si vyslechl celou řadu věcí, co plánujete a děkuji vám za vaše odpovědi, ale Hlavně tedy bych chtěl vědět, zda to opravdu nyní řešíme, zda se to za tři roky nebude znovu opakovat. A možná ještě konkrétněji, jak jste předeslal v těch odpovědích, ono je to velice důležité i pro to oběhové hospodářství. My víme, že 2. prosince to bude nový návrh právě předložen ohledně toho oběhového hospodářství. Mohl byste tedy upřesnit, ve kterých věcech toto bude tvořit součást toho balíčku, kam to bude zařazeno? co se tedy plánuje, jak se to má zapojit do toho balíčku, který rozhodně bude dobrou příležitostí, takže tady bych chtěl vědět více informací. Děkuji. Děkuji vám. Ještě někdo si přeje položit otázku? Není tomu tak, takže komise. Okay, on, uh, Mr. Uh, Mr. Ano, takže odpověď panu Florenci. Myslím, že jste se konkrétně zmiňoval o exportu, tedy nelegální vývoz eh, tohoto odpadu a ta černá místa v rámci Černé unie ta práci, kterou provedl M. Impel, poukázala na to, asi to není žádné překvapení, že ty hlavní cesty pro eh, nelegální vývoz tohoto druhu odpadu, to jsou velké přístavy, přes velké přístavy. A myslím si, že bychom se tedy měli zaměřit všechny ty naše inspekce na toto. A jistě, co se týče míry recyklace a sběru, takže jsou tu podstatné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. A jak jsem již předeslal, v té iniciativě na podporu souladu, kterou hodláme zavést v příštím roce, tak tam se konkrétně budeme zaměřovat na ta prázdná místa, která ještě existují v členských státech, tedy v těch, které mají právě ty nejnižší hodnoty sběru. To je tedy iniciativa, kterou hodlám zavést. A není to nic nového, podobnou iniciativu máme i ohledně městského odpadu. A a také o škodlivém druhu odpadu. Také se věnujeme stavebnímu odpadu, odpadu z demolic a také plánujeme iniciativu podobného druhu u vozidel, která jaksi již neslouží. A myslím si, že tyto druhy iniciativy opravdu prokazují, že jsou velice užitečným nástrojem na to, aby se v první řadě identifikovaly ta nedostatky v implementaci a získali jsme porovnání těch 28 členských států a také, abychom mohli nalézt řešení na základě právě těch nejlepších postupů ve věci různých druhů odpadu. A co se týče té druhé otázky, Ano, my se opravdu maximálně snažíme a vynakládáme obrovské úsilí, abychom vylepšili míru implementace. Nemůžeme ale na 100% vás ujistit, že za tři roky budou všechny problémy vyřešeny. Nicméně jsem přesvědčen, že v nadcházejících třech letech učiníme podstatný pokrok směrem k vylepšení situace. A co se týče elektronického odpadu, oběhového hospodářství, tady k tomu nemohu moc co říct. Těm konkrétním návrhům, které komise bude činit jakožto součást toho balíčku o oběhovém hospodářství, Nicméně mohu potvrdit to, že navrhneme opatření, která budou řešit určité situace, které jsou právě zásadní v té věci elektronického odpadu, to znamená věci jako opravitelnost, recyklace, trvalost, což jsou všechno velice důležité aspekty u toho elektronického odpadu a zařízení. Také tam zahrneme návrhy na obchodování s tímto druhem materiálu, to znamená, jsou to důležité pobídky pro sběr a recyklaci tohoto druhu odpadu. A do návrhu můžeme zahrnout také minimální požadavky pro eh, rozvíjení takových těch režimů eh, pro zodpovědnost zpracovatelů a podobně. Je to důležité, co se týče řízení této oblasti odpadu, protože, jak jistě víte, již existují určité režimy v Evropské unii, EPR režimy, které řídí elektronický ob, odpad, které ovšem nefungují velice dobře. Myslím si, že prostřednictvím toho balíčku o běhovém hospodářství, aniž bych tedy zmiňoval nějaké konkrétní podrobnosti, které ostatně ani nejsou k dispozici, tak toto ale určitě bude mít pozitivní dopad na tu oblast vynakládání odpadem, nejenom co se týče sběru a recyklace, ale samotného řízení. Děkuji vám. Já a myslím, že tímto můžeme uzavřít tento bod našeho pořadu jednání a můžeme přejít k dalšímu. Máme tu otázku k ústním na výměnu názoru s Evropskou komisí o politice týkající se podmínek plánu pediatrického výzkumu. A máme tu zastupkyni komise paní, tady paní Salve. Děkuji, pane předsedo. U nás eh, v Evropě máme tisícovky občanů, kteří mají Ehm, neobvyklý druh nebo vzácný druh rakoviny. Ovšem obecně představuje nějakých 22 druhů všech, ze všech druhů, 22% z celkového množství postižených rakovinou. A e, co se post, míry postižení týče, u těch vzácných onemocnění rakoviny e, jsou muži méně častěji postižení. A většina obyvatel, kteří trpí těmito vzácnými druhy rakoviny, tak nějakých 43 tisíc Evropanů umírají právě z důvodu těchto zácných druhů rakovin a další tisícovky mají v pokročilém stavu. Míra přežití, ta se, tam jsou určitá odlišení na základě tedy možnosti e, této péče, kterou mají členské státy. Ve východní Evropě pouze 27 pacientů přežívá po pěti letech. Nicméně obecně v Evropě ta míra přežití překračuje 40 a tyto údaje bohužel popisují smutnou realitu. Je to frustrující, protože máme jasné doklady toho, že pokud eh, nastane včasná diagnóza a uplatní se adekvátní léčba, tak šance na přežití dosahuje 80 až 90 to znamená včasná diagnóza a rovný a dobrý přístup eh, k léčbě by měl být zajištěn po celé Evropské unii. A pokud Evropské instituce chtějí opravdu něco zlepšit, tak musí těmto lidem dát šanci. Komise um, uznává, že tu mají být určité minimálně harmonizované normy pro pacienty i právě tyto, kteří trpí vzácnými druhy rakovin a je třeba tedy zajistit vysokou míru expertiz a vytvořit určitou síť poradenskou. To je velice důležité pro tyto pacienty a proto bych chtěla položit eh, několik otázek. Co hodlá komise učinit, aby podpořila členské státy, aby tyto zavedly určitá opatření, kterými se zajistí včasná diagnóza, preventivní opatření, pro tyto pacienty, zejména pro ty vzácné druhy rakovin, kde již věda prokázala, že existují vysoce efektivní druhy léčby, nicméně daná infrastruktura zdravotnická není dostatečně rozvinuta. A pak tu máme také evropské projekty na financování. A měly by se rozvinout minimální zavazující normy které by zahrnovaly i tyto pacienty. A jak komise hodlá implementovat také monitoring těchto norem a jaký dopad to bude mít na eh, pacienty. Děkuji paní Sarbo a za komisi je tu pan Michal Hyba. Well, thank you very much. Jmenuji se Harlinger. Děkuji. Děkuji i za položenou otázku, která se týká zácných druhů rakovin. To je samozřejmě um, nám leží velice na srdci a musím říci, že na, podle těch údajů, které používáte, asi jedna čtvrtina ze všech pacientů s rakovinou jsou právě ty, které slučují vzácné druhy rakovin, to znamená představují poměrně velkou část z celkového množství onemocnění. A my si uvědomujeme i na základě té předchozí práce a co víme se spolupráce s členskými státy, že ta, tato problematika je hodně napojena na včasnou diagnózu, také na přístup, přístup k léčbě, k terapii a také podklady v klinických studiích, nicméně na se poměrně malý počet pacientů, ovšem je třeba zajistit jejich přístup k terapii a pak je to otázka dostupnosti eh, rejstříku a pak těch bank s tkáněmi. Samozřejmě tady ta míra přežití je horší, pokud to srovnáme s těmi běžnými druhy rakovin. A pak jsou to rozdíly mezi členskými státy. Je to ta otázka, řekněme, nerovností mezi členskými státy. To je důležitý koncept. A pak, co se týče otázky prevence, tady není nějaký konkrétní přístup, se týče prevence rakoviny. Nicméně ta doporučení v rámci Evropského kodexu rakoviny, jsou tady sepsána a my to podporujeme. To znamená, tady zazněly i ty rakoviny hlavy, krku. A pak jsou tu některé konkrétní, které jsou napojeny na konzumaci tabáku, alkoholu, papilomavirus, dentální hygiena a podobně. Takže to jsou určité opatření ve věci prevence. Ano, máme určitá již zavedená opatření a podporujeme členské státy, aby vylepšili eh, výkonnost jejich eh, zdravotnického systému a jsou tu určité konkrétní i potřeby. Tady eh, je i samozřejmě nezbytné mluvit o směrnici práv pacientů, pak je tu také takzvaná referenční síť, eh, která se nyní rozvíjí a tam je konkrétně právě nezbytné to zapojení těch vzácných druhů rakovin, ty by měly být pokryty tou referenční sítí. A jak víte, další způsob, jak vylepšit přístup k efektivní léčbě, je autorizace nabízených léčiv prostřednictvím Evropského autorizačního mechanismu, nějakých 60 nabízených produktů, které jsou autorizovány ze strany EMI, jsou právě na léčbu vzácných druhů rakovin. Nicméně pak jsou tu záležitosti otázky přístupu k těm inovativním léčivům a rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Abychom si lépe eh, vytvořili ten obrázek o situaci, tak jsme zavedli projekt, který je zmíněn v těch otázkách eh, Rare Care Net a pak Rare Care Project, který a které byly eh, financovány ze zdravotnického evropského programu. Tam jsme si přáli zjistit zejména maximum informací o míře tedy i řízení a konkrétně zaměření na oblast pedy jatrickou. Tam jsme zavedli také takovou eh, inovativní síť zaměřenou na pediatrickou oblast. A mimo jiné tady jsou tu i další aktivity financovány z výzkumných programů. Myslím, že nastal správný čas, abychom zapojili členské státy takovou strukturovanější cestou, aby podporovali ty vzácné druhy rakoviny. Máme tedy strategie pro rakovinu, pro vzácné choroby, ale eh, jak si to nebylo propojeno, takže jsme zavedli pracovní program ve věci eh, zdravotnictví v roce 2015 a společnou iniciativu pro vzácné druhy rakovin. Je to tedy společná aktivita, pro, která spoje příslušné orgány členských států a komisi a doufáme, že se to spustí od příštího roku a toto umožní členským státům spolupracovat takovým strukturovanějším způsobem ohledně celé řady těch závěrů, které jsou ostatně obsaženy i v té vaší otázce a které byly identifikovány jako takové ještě překážky, včetně registrace, koordinace pokynů, přístupu k informacím a konkrétně důraz právě na ty dětské zácné druhy rakovin. Ten obecný rámec pro tuto obecnou společnou iniciativu je eh, obsažen v tom pracovním programu na rok 2015. Nicméně obsah a jeho aktivity se spustí až v nadcházejících dnech, až tedy všechny ty zúčastněné strany, jako organizace pacientů, komise, instituty členských států, se spojí. Takže prozatím nemůžeme říct, že to je prostě tento druh balíčku, který budeme předkládat. Ono se to objasní až v nadcházejících měsících, protože ten proces probíhá. Nicméně opravdu je důležité i tou společnou eh, cestou, zapojit členské státy. My se zavazujeme a členské státy se zavazují opravdu takovým zásadnějším způsobem, protože ty eh, zácné druhy eh, rakovin někdy stojí tak někde na půli cesty mezi jednotlivými eh, plány a iniciativy. Proto děláme tento krok vpřed a ten bude samozřejmě koordinován těmi dvěma koordinačními skupinami, které pokrývají jak tu politiku pro rakoviny, tak pro vzácné druhy nemocí. Děkuji vám. A my vám děkujeme a nyní dotazy ze strany eh, eh, poslanců paní Grostec. Euh, ano, já bych chtěl také eh, vyjádřit souhlas s tím, co říkal můj kolega, který vyjádřil své obavy z vzácných forem rakoviny. Já jsem se vždycky zajímal například o různé pediatrické formy vzácné rakoviny nebo rakovinu slinivky. Musíme si uvědomit, že pacient, který trpí nějakou vzácnou formou rakoviny, tak trpí několika násobně také vzhledem k tomu, že to je jednak vzácná forma, jednak rakovina a e, má problém se s tím vyrovnat. Ano, e, jsou tady e, nerovnosti v léčbě pacientů a tento typ rakoviny bohužel není předmětem velkého zájmu ze strany institucí, nejsou prostředky na výzkum těchto vzácných patologií Eh, diagnostika eh, velmi často přichází pozdě. A na začátku odpoledne také mimo jiné jsem se eh, zúčastnila pracovní skupiny pro zobné nádory, kde kolikrát trvá pět až šest let, než se podaří diagnozovat podobný typ rakoviny, což je příliš dlouho, takže už potom není možné úspěšně zasáhnout a eliminovat tuto chorobu. A potom jde o informace pro pacienty, e, to by mohla pomoct spolupráce mezi členskými státy. Ta otázka evokuje otázku zlepšení e, systému prevence, včasnou diagnostiku e, a zmiňování nerovností v léčbě pacientů. Jde hlavně, jak už říkala komise, o zavedení referenčních center, to už eh, předvídá směrnice o přeshraniční péči, kde jsem byl zpravodajkou já. Postupuje to tady eh, příliš pomalu. Jsou tady členské státy, které odmítají zavést eh, síť referenčních center a které to brzdí, aby se nemuseli angažovat v aplikaci té směrnice o přeshraniční péči, což by eh, mohlo poskytovat adekvátní péči pacientům s touto rakovinou. Mě by zajímalo, jak komise chce urychlit to postupné zavádění a také jak chce vyvinout tlak na členské státy, aby postupovali rychleji. A kromě toho, a to je jiná otázka, kterou bych rád položil jako komisi, jsou klinické testy které jsou potřebné pro uvádění nových eh, léčivých přípravků na trh. Ty podmínky jsou velmi eh, komplikované u vzácných eh, typů rakoviny. Léčivé přípravky jsou velmi často personalizované, těžko se zhání ehm, respondenti pro tyto klinické testy. Mě zajímalo, co komise chce udělat pro to, aby se zjednodušili podmínky pro klinické testy a jak eh, chce potom zveřejňovat jejich výsledky na evropské úrovni. Děkuji, pan Peričiny. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si velmi pečlivě přečetl tu ústní otázku. Myslím, že to téma, které musíme vyřešit. Asi si všichni uvědomuje, že tady je velmi naléhavá potřeba o tom důkladněji diskutovat. V eh, té otázce se odkazuje přímo na nedostatek léčebných příspěvků, které by mohly tyto vzácné typy rakoviny léčit. A já bych se chtěl od komise, co bude dělat proto, aby pomohli českým státům. Tady se říká také zejména v těch případech, kde poznatky vědy mohou nabídnout eh, účinnou léčbu, ale nejsou na to v dispozici prostředky. To do značné míry závisí na tom, jak budeme definovat eh, zácné nádory. Že to by potom mohlo vést k lepší péči. Ta péče nevždycky je k dispozici, takže potřeba definovat, co to je zácná forma Víme také, že byla nedávno podobná studie, o které hovořil zástupce komise. Tam se uh, uvádí čísla na výskytu, která uh, slouží jako definice té vzácnosti. A víme, že se to týká několika typů rakoviny, jako je rakovina prsou a další, nebo rakovina kůže. Je tam velmi dlouhý seznam. A to eh, celkově eh, pokrývá eh, větší většinu známých eh, nádorů. Máme dobře definované pozologie u chemoterapii nebo u léčebných přípravků. Stejně tak i u ozařování, zařovaných eh, terapií a ty metody je potřeba kolikrát eh, společně kombinovat pro úspěšnou léčbu. Stejně tak i dávkování je důležité Velmi často je to patologie, která se nevyskytuje osamoceně. Je potřeba na to mít globální eh, pohled eh, při vědomí, že již dnes existuje účinná léčba v mnoha těchto případech, jen je potřeba ji zajistit. Myslím, že někteří pacienti se potíkají s přístupem k léčbě právě vzhledem k nedostatku Mm, dostatečné definici. A se tak eh, je potřeba definovat to, co to vlastně znamená vzácná forma eh, vzácný ty prakoviny. Děkuji. Dám slovo komisi panu Hybelovi. Děkuji za všechny vaše otázky, které byly velmi relevantní. Je evidentní, že když se podíváme na, na vlastní rozhodnutí, která jsou přijímána o organizaci péče o rakovinu, tak to spadá naprosto jednoznačně do jejich oblasti působnosti. To, co my se snažíme dělat, je motivovat státy, aby eh, vytvářely národní plány boje proti rakovině, aby eh, také mě systém kontrol, screeningu některých typů rakoviny, aby spolu více spolupracovali. To je z našeho přístupu jasné. A s cílem zefektivnit léčbu. To samozřejmě někdy trvá déle, než eh, bychom očekávali. Ty zmínky o Evropské sítě referenčních středisek, jako to se například na nedávné konferenci v Lisabonu, kde jsme se snažili vyměňovat se informace o té síti, která již existuje. To si myslím, že ještě nastartováno a postoupí to ku předu. Uvidíme, jaký dopad to bude mít na tu oblast, o které uvidíme my tady. Ale myslím, že ještě teď probíhá poměrně rychle práce o referenčních střediscích, včetně závazků konkrétních členských států. my nemůžeme formálně vyvíjet tlak na členské státy, aby podnikali eh, nějaké kroky v této oblasti. Co se týče definice, nebo definic v této oblasti, to je pravda, že tady eh, fungujeme na trochu eh, prozatímním základu. Používáme praktické definice, které jsou naším výchovým bodem Existuje asi 168 různých kategorií vzácné, vzácného typu rakoviny a to si bude vyžadovat eh, naši společnou práci. Myslím, že by bylo kvalitativním velkým krokem dopředu, kdybychom se začali dívat na problém definic. A také bychom měli se měli zabývat tím, jestli některé typy rakoviny si zasluhují větší prioritu. Takže tomu dojde v těch nadcházejících dnech a týdnech. Se nám podaří definovat eh, oblast působnosti akčního plánu. A ještě k těm klinickým testům bych poprosil svého kolegu, aby na to odpověděl. Kolegyně. Těch klinických testů tam jsme v velmi rané implementační fázi nového souboru legislativy Čekáme, že brzy dojde k přijetí. Myslíme si, že i e, tato nová tam bude mít e, nějaký dopad, protože by měla usnadnit klinické testování v Evropě, tak aby existoval jednotný bod vstupu pro všechny e, studie, klinické studie a my doufáme, že dopad této legislativy povede ke zrychlení těchto postupů. Možná bych se mohl o některých eh, podrobnostech. Tady už eh, eh, probíhá řada opatření společně s Evropskou agenturou pro léčiva a Evropskou komisí se snažíme sestavovat seznamy účinných látek pro dané typy rakoviny s tím, že bychom urychlili tyto postupy a samozřejmě nechceme přijít o účinnost eh, těchto opatření. Myslím, že ty diskuse jsou velmi eh, vhodné, bez toho bych zacházela do eh, nějakých podrobností. Děkuji vám. Děkuji za jednak otázku paní Sarbo, také všem, kteří se podějí také děkuji komisi za odpovězení otázek. A teď dostáváme k dalšímu bodu, což je měla názor z Evropskou komisí a EMA o politice týkající se podmínek plánu petratického výzkumu či jeho zrušení. Nejprve bych chtěl dát slovo spolupředsedům příslušné pracovní skupiny a jako první dávám slovo panu Petarlovi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že tady jsou zastupci komise a agentury EMA po workshopu, který se konal v červnu o pediatrické péči. Jde o to, že dětští pacienti velmi často dostávají léčebné přípravky, které nebyly řádně testovány, nebo jsou to hm, přípravky v rámci testování, třeba se podívat na to, co by šlo s tím dělat. Asi 38% pediatrických léků se nepoužívá z správných podmínek. A musíme zajistit, aby kvalitní léčivé přípravky byly sudci pro děti. To je všechno. Thank you. And now uh, the commission takes the floor. Uh... Komise tady Nilicher má slovo. Děkuji. Děkuji za tuto výměnu názoru a za vaše otázky. Ano, tyto otázky vystávají v souvislosti se sestavováním, sestavováním plánu pediatrického výzkumu. Jde o vývoj nových léků, je to relativně nová legislativa. Takže abych tady popsal ten rámec, hovoříme tady asi o lécích, které jsou určeny ze 20% evropské populace, což tedy jsou děti. Děti mají ty specifické potřeby, nemůžeme považovat za prostě malé dospělé osoby. My jsme v roce 2006 eh, zahájili konzultace s cílem zajištění lepší informovanosti o těchto otázkách, protože neexistoval žádný výzkum, který byl zaměřený na věkové, tyto věkové skupiny a e, kdy docházelo vlastně k aplikaci léků bez e, plnění těch podmínek pro jejich aplikaci a velké potřeba se zabývat ekonomickými a etickými faktory. Velmi často to byli pediatři se svou klinickou zkušeností, kteří rozhodovali o aplikaci těchto léků. V roce 2006 potom bylo přijato nařízení o pediatrické péči, které obsahovalo soubor pravidel. A my teď o těchto plánech pediatrické péče budeme diskutovat podrobněji. Mnoho z vás asi ví, že jsme v roce 2013 vydali zprávu o pokroku, která zobrazovala průběh implementace, různé faktory, to je tak se schůzky vědeckého výboru k této problematice v rámci agentury pro léčeva. Vznikl také rámec, který by měl usnadnit pediatrický výzkum a vývoj pediatrických léků se stal součástí produktového rozvoje. To byla situace, která do té doby neexistovala. V roce 2013 eh, potom vznikla řada připravovaných eh, léků a vznikly první výzkumné plány, které například zahrnovaly onkologické léky. Deset procent těch vědeckých plánů se týkaly právě onkologie. Díky tomu také bylo možné generovat eh, větší soubory dat o těchto skupinách pacientů. Máme tedy eh, více informací o jednotlivých věkových skupinách. Chceme seznámit s čísly o pokroku od roku 2006, tak eh, bylo schváleno více než 800 pediatrických po plánu pediatrické péče, 95 bylo úspěšně dokončeno, a stejně tak bylo nově schváleno více než 40 léků pro s pediatrickou indikací. Ukází k dalšímu nárůstu, kdy se čím tím více vyvíjejí léky pro děti. Stejně tak máme matatelné výsledky o těch nově schválených léčivých přípravků s pediatrickou indikací. Dále jsou to nové indikace u těch schválených léků. A dále došlo k stanovení dáv, dávek léčivých přípravků. Je to byly schválené pro tyto účely. Je to nástroj, který existuje relativně krátkou dobu, ale ještě v tom období 2013-2015 vykázal vynikající výsledky. Jaký je tedy rozsah působnosti takového pediatrického plánu? Právní rámec se opírá o koncept choroby a indikace. Vychází se z indikace pro dospělé osoby, Toto je tedy právní rámec a výchozí bod pro práci v rámci Evropské agentury pro léčiva. Plány nejsou nutně nezbytné, pokud důkazy ukází, že že to jsou choroby, které se vyskytují pouze u dospělých osob. A teď konkrétně k plánu pediatrického výzkumu o onkologických eh, chorob. To je přece asi 10% eh, celkového počtu těchto plánů. Ještě už měl asi připomenout, že v regulačním plánu V regulačním rámci, nikdo neříká, že by společnosti nemohly předkládat své vlastní petrické plány pro onkologické produkty. Farmaceutické společnosti mohou vždycky z vlastní iniciativy předložit vlastní pediatrický plán. a my je neustále vyzýváme, aby k nám chodili a diskutovali o možnosti toho, že by vznikla také nějaká pediatrická indikace u jejich léku. Tolik eh, ode mě. A určitě tady ještě budou ti něco říct naše kolegové z EMI. Ano, máme tady ještě zástupce Evropské agentury pro eh, léčiva. Jim dám slovo. Děkuji, pane předsedo, eh, děkuji členům výboru. Děkuji za tuto příležitost debatovat eh, toto velmi důležité téma, které je blízké našemu srdci jde o zdraví dětí. Eh, na tom workshopu v červnu byly vznešeny určité obavy a eh, já bych chtěl tedy říci, jak z regulačního hlediska se eh, naše agentura zabývá touto problematikou tak eh, my eh, řekněme, eh, začneme vlevo na tomto slajdu. My tedy vycházíme z identifikace potenciální indikace a sice na dospělých lidech. Pak budeme mít tedy žádost od firmy, budou to ta nemoc, syndrom, bude to diskutováno a na úrovni výboru a tento výbor e, bude debatovat, e, která nemoc může mít tyto indikace a zda je tam pediatrická vazba. A e, potom tedy se zhodneme buď to na paliatelním pokusu a nebo to prostě zrušení. A to je velice důležité. Zda tedy udělíme tu výjimku, anebo bude třeba eh, zkusit paliativní cestu. To má samozřejmě svoje omezení. Eh, tady se říká, že bychom eh, měli Eh, prostě zrušit pediatrické eh, použití, eh, jestliže tedy ty podmínky, jsou proto dané určité podmínky nebo je to dáno tou chorobou. Druhá důležitá podmínka je, že definice stavu, která se bere z sdělení komise, že to je tedy definice, která jde napříč různými oblastmi regulace, nejenom pediatry, ale také v jiných regulačních prostředí. No a v neposlední řadě musíme také říci, že e, začátkem tohoto procesu je identifikace potřeba e, příslušného e, vývoje u důležitých u, u dospělých pacientů. Zde je několik eh, příkladů. Toto je velmi pozitivní příklad, kde jako indikaci u dospělých máme eh, reumatoidní atritidu a to, ně, to samozřejmě u dětí se nevyskytuje. Eh, my se tedy zaměříme na to, Eh, jak, co by tomu mohlo odpovídat u dětí a to by byla ta idiopatická eh, atritida u mladistvých. A tedy doporučujeme, doporučíme vývoj eh, chronické idiopatické atritidy. Na druhé straně, máme-li takovou situaci, kdy Eh, máme eh, lymfomu u dospělých pacientů, tak na úrovni eh, výboru můžeme se dohodnout, že povedeme výzkumy v oblasti dětské, ale jestliže analogickým stavem je neuroblastoma u dětí, tak je tady nemůžeme doporučit a není, není tedy Eh, není eh, požadováno, aby eh, ta společnost se dobrovolně pustila do PIP, do té, touto paliativní cestou. A proto tedy tak to můžeme identifikovat anebo také přijít do některé příležitosti. Na tom workshopu 16. června jsme Eh, hovořili o specifické klasifikace zdravotnických, zdravotních chorob. Eh, PDCO vždycky se pokouší identifikovat obecnou, eh, takovou zastřešující, zastřešující stav který by se tedy, eh, který by zastřešoval eh, použití jak u dospělých pacientů, tak pediatrické. Ale eh, tím preferovaným termínem bylo na nižší úroveň. A toto ilustruje tento snímek. Toto je ilustrace eh, od Medry. Je to klasifikace, která se používá eh, ve výboru v souladu se zveřejněnou politikou. Eh, důležitý vstupní bod je tedy ten nepediatrický, třeba různé druhy různé druhy eh, rakoviny a eh, pak můžeme identifikovat specifické pediatrické potřeby a eh, přecházet vždy o stupeň výše, abychom postihli všechny ty signifikantní symptomy a stavy. To je, myslím, docela dobrý mechanismus. Emma se snaží nadále tedy kontinuálně sledovat implementaci a to je tedy eh, ten takzvaný class waiver. Eh, v minulosti jsme tento nástroj eh, používali, ale teď máme systém, jak tedy obejít PDCO, čili vlastně Tady se provádí eh, pravidelný, pravidelná revize těch seznamů a výsledkem je to, že ten class waiver eh, byl revidován a teď eh, máme stanovená určitá omezení, tak aby bylo možné se vyhnout pediatrickému vývoji. Přesto zde máme ale článek 11 pro specifické Eh, případy a stavy. Eh, nyní máme tedy těch eh, stavů, které jsou relevantní o něco méně. Čili závěry jsou asi takovéto. My plně souhlasíme s tím, že ta pediatrické nařízení vedlo k obrovskému pokroku v oblasti pediatrických léčiv. Nemůžeme tedy vyžadovat pediatrické studie v případě eh, výhradně, eh, výhradně eh, chorob, které jsou výhradně u mm, dospělých pacientů. Nicméně je tady ta možnost dobrovolného PIP. My můžeme nadále zintenzivňovat kontakty k firmám a tedy vysvětlovat eh, ten eh, pediatrický vývoj, tedy jak to lze dělat. No a eh, samozřejmě dnes jde také o tedy definici toho lékařského pokroku. Děkuji a nyní pan Brennan Eh, který eh, hovoří za eh, místo předsedkyní pracovní skupiny. Ano, děkuji. Glenis se omlouvá za to, že se nemohla dostavit a já tady mám její slova zde. Chtěli bychom poděkovat Emma za tuto debatu. Pediatrické nařízení bylo přijato před devíti lety a určitě pozitivním způsobem ovlivnilo eh, pediatrické léčení. Nicméně eh, zaustáváme pořád v oblasti vysloveně dětských eh, nemocí. Máme pořád vysoký počet pacientů s rakovinou, a to jak dospělých, tak dětí a stále ta úmrtnost je veliká. A zejména tedy Eh, rakovina u dětí, tady se situace neslepšuje A zatím vlastně na těch 9 let máme pouze eh, jeden eh, lék. Proč? Protože nové, nové, nové léky mohou využít PIP, tedy paliativní cestu. Eh, jenže problém je v tom, že eh, mnohé druhy eh, rakoviny se vyskytují výhradně u dospělých nebo výhradně u dětí, takže tady mm, ta, ta mechanické použití léku pro dospělé na děti to je trošku obtížné. Čili máme příliš mnoho léků, které mm, vůbec neprocházejí testy pro dětskou eh, rakovinu. Eh, de facto v posledních letech jsme měli 26 různých léků na rakovinu, ale pouze polovina z nich byla také umožněna pro dětské pacienty. Eh, tady de facto jde o stanovení toho stavu nebo těch podmínek, za kterých je možné eh, léky pro dospělé použít také pro eh, děti. A eh, bohužel zatím to nemáme dořešeno. Pedra se tedy drží toho, té úrovně PT spíše než L a C. Je bych velice ráda věděla, co se s tím dá udělat. Proč ne, není možné se zabývat genetickými a biologickými abnormalitami té choroby spíše než tím, kde se ta nemoc v těle nachází. To by možná bylo lepší. Eh, určitě eh, se mnou budete souhlasit, že současná situace není udržitelná. Eh, de facto máme zde 35 tisíc eh, dětí, které ročně eh, umírají na rakovinu a ty, eh, tady je skutečně nutné to zlepšit. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla zpravodajkou o tohoto legislativního nástroje a musím říct, že jsem velmi zklamaná důsledky tohoto nařízení o pediatrické péči, protože to nevedlo k pozitivním účinkům, o kterých jsme uvažovali. Jež ehm, sama o sobě získat a schválit to nařízení pro nás bylo velmi komplikované. A proto teď jsem velmi ráda, že jsem ráda, že agentura se rozhodla revidovat svoji politiku výjimek pediatrických indikací, ale je to jenom kapka v moři. Myslím si, že to rozhodnutí nejde dostatečně daleko možnost eh, dělat výjimky eh, z té povinnosti předkládat eh, plány petrického výzkumu, byly, to bylo zneužíváno. Já jsem třeba bez znepokojená, už jsem to několikrát říkala na různých krémích. 70% plánů se takto využil té výjimky a přitom 26 léků, které dostaly pediatrickou indikaci, byly původně léky pro dospělé osoby. A proto s paní Vilmo jsme se rozhodli zaslat komisaři dopis s podporou asociace pacientů, abychom se zeptali na eh, tato fakta. Přitom víme, že určitý počet léků pro dospělé osoby by mohl aktivně se používat také u dětí na molekulární úrovni, protože je tady eh, dostatečný počet styčných bodů eh, u nádorů dětí i dospělých. Nicméně, pod záminkou toho, že by ty léky nemohly, neměly aplikovány pouze pro dospělé, by nemělo vést k tomu, že by nebyly předkládány tyto pediatrické plány. Ty postupy jsou příliš administrativně náročné a nejsou proto atraktivní. A dále navrhuji, abychom se více zajímali o molekulární mechanismy eh, v případě, že uvažujeme o nějaké pediatrické indikaci daného léku. A co se týče toho fast trackování, tedy rychlého schvalování pediatrických léků ve Spojených státech, mají režim, který umožňuje zrychlit hodnocení takových léků. Já si myslím, že bychom se tím mohli nechat inspirovat. Já si myslím, že v této oblasti zase jsme nabrali velké spoždění a já doufám, že konečně se zmobilizujeme, aby nařízení o pediatrických lécích bylo eh, mnohem více používáno a aby vedlo k eh, většímu prospěchu pro děti. Thank you for your contribution and... Děkuji za tento příspěvek a eh, vidím, že někdo další z poslanců se nehlásí, zebete, takže vracím slovo komisi. Thank you very much. I will, I will start uh, reacting to the Děkuji. Já eh, zkusím odpovědět na, otázky a komentáře, které zazněly z lidského institucionálního hlediska je pochopitelné, že eh, je tady určitá míra frustrace, eh, když vidíme, že jsou zde stavy dětských pacientů, eh, na které nemáme léky. To je pochopitelné. A samozřejmě to nikoho nemůže těšit. Ráda bych se vrátila ještě eh, k tomu nařízení a paní Grostet. Paní Grostet velice dobře ví, jak obtížné bylo vytvořit vůbec regulační rámec. Je Eh, jasně to, že eh, tady iniciativa je na straně farmaceutických společností a regulatorní rámec musí podporovat výzkum, zejména v tomto případě u dětí a eh, zároveň tady ovšem máme riziko to, že se uvádění nových léčiv bude spošťovat. Samozřejmě, že to PIP, pobídky a různé faktory eh, tady hrají roli a bylo třeba je vhodně vyvážit. Vždycky eh, máme tady eh, volání po pobídkách a já bych chtěla připomenout, že mnoho Eh, pediatrických chorob, eh, pediatrických rakovin eh, jsou velmi, velmi vzácné choroby, čili tady těch povídek je třeba více. Čili máme tady pobídky regulační a pobídky pro vzácné choroby. My se domníváme, a tím bych chtěla reagovat na návrh eh, věci urychlit a dostat se co nejdříve k revizi nařízení z roku 2000, aby to bylo ještě před rokem 2017. Ano, my skutečně očekáváme, že tady nastane, eh, tady bude vypracována zpráva do pro 2017 Eh, jenomže eh, vývoj a schvalování produktu je samozřejmě velice zdlouhavá věc. A možná, že je ještě příliš brzy, abychom hodnotili veškeré efekty tady eh, tohoto nařízení a podobně. My tedy ten přeskum pro rok 2017, na tom už pracujeme a e, my jsme si vědomi toho, že potřebujeme, e, potřebujeme daleko ucelenější sadu důkazů. Já bych tedy e, z toho uzavřela to, že se nedomníváme, že by to pediatrické nařízení zatím nepřineslo hmatatelné přínosy pravý opak je pravdou. Děkuji a nyní ta eh, eh, lajková agentura. Děkuji, já bych možná navázal na poslední slova paní kolegyně z komise. Já eh, se shoduji s ní na tom, že to nařízení úspěšné je. Nicméně tady eh, my máme určité technické potíže. Momentálně eh, mezi zdravotnickými pracovníky eh, probíhá debata, jak definovat subjekty a choroby. A musím říci, že tato regulace, že to nařízení odpovídá moderním přístupům, včetně třeba biologických, čili my tady máme skutečně možnosti vést opravdu důkladnou debatu. A my určitě uvítáme vědeckou debatu, e, e, nicméně ta implementace má také své problémy, řekl bych. Right. Um, I... Dobře, Dobře, já eh, myslím, že tady skutečně si to vyžádá další debaty, možná později, při jiné příležitosti. Nebo možná ještě velmi stručně, paní Grostet. Velmi stručně, chtěla bych připomenout, že už jsme to jednou říkali, a Evropská komise také velmi dobře ví, ale čekáme na výsledky studie eh, až do roku 2017, to je prostě příliš dlouho. Já už jsem říkala, že komise nebere ohled na názor parlamentu a našeho výboru. Skutečně tak to dlouho čekat nechceme. A když říká, že by bylo předčasné zaujímat nějaký postoj, tak víme, že už to trvá deva, devět let. Máme velké spoždění. Sice nám je řečeno, že výsledky jsou uspokojivé, my nemáme stejný názor, ale přesně tak si myslím, že bychom měli všechno urychlit a nečekat až do roku 2017 na revizi toho nařízení, protože víme, že změny tohoto nařízení by mohly vést k efektivnějšímu a rychlejšímu schvalování léku. Děkuji. Ano, to tady e, eh, ukazuje, že se nám to do výboru jistě vrátí. Tak já všem e, chci poděkovat za účast e, komisi i agentuře a jelikož nemáme nic do různého pro dnešek, já uzavírám tímto zasedání výboru. Děkuji vám, přeji vám příjemný večer. Right.